I think we can start. Myslím si, že můžeme začít. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Milé kolegyně, kolegové, dámy a pánové, chci zahájit dnešní zasedání. A nejdříve bych vám chtěl představit našeho nového administrátora sekretariátu výboru TRAN, pana Kolověckého. Srdečně vás vítám a doufáme a jsme také již přesvědčeni o dobré spolupráci v budoucnosti. předběžný návrh pořadu jednání můžeme schválit, pokud nebudou žádné námitky, není tomu tak. A pokud neexistují žádné námitky, tak lze schválit i zápisy. Také žádné námitky nejsou. Pak se dostáváme k bodu čtyři, a to je směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu. A tady dám slovo nejdříve zpravodaji panu Kirkosovi, který nás krátce seznámí se stanoviskem. Pane Kirkosi, máte slovo. Thank you, chair. I will speak. Děkuji, pane předsedo, já budu mluvit svou mateřštinou. V červenci 2014 Evropská komise prověřovala sdělení s názvem nový rámec pro dopravní politiku v rámci EU. Přitom jsme se zabývali tím, do jaké míry lze využít kulturní dědictví pro hospodářské účely. Především také jsme se měli zabývat přístupem ochrany kulturního dědictví. A my zodpovídáme za dopravu a proto jsme se snažili zpracovat stanovisko tak, aby vyšlo najevo, že mezi kulturním dědictvím a dopravou existuje jednoznačný eh, vztah a vazba. Eh, existuje jiný výbor, který je vedoucím výborem, ale my naším stanoviskem chceme zdůraznit využití a význam kulturního dědictví. Kulturní turistika dělá v Evropě asi 40 veškeré turistiky. Kulturní dědictví v Evropě je velice mnohovrstvé a významné a je to také uh, důležitá součást konkurenceschopnosti Evropy. A my, e, e, naším cílem je, aby Evropa nadále zůstala jedním e, z hlavních cílů v turistice na světě a také na Evropském turistickém fóru v říjnu minulého roku bylo zdůraznělo. Kulturní turistika také přispívá k tomu, aby se zajistila zaměstnanost a růst této oblasti. Vede to k podnikatelské činnosti, existuje mnoho malých a středních podniků, kteří působí v této oblasti. 95% všech společností v této oblasti jsou malými a středními podniky. Proto je třeba tyto podniky podniky podporovat, které také přispívají k ochraně kulturního dědictví. Tak, aby evropská turistika a cestovní ruch byly konkurenceschopné, potřebují také kvalitní služby. Proto musí Evropa informovat malé a střední podniky o tom, jaké finanční prostředky jsou z Evropské unie k dispozici také rozvoj cestovního ruchu předpokládá, že se bude rozvíjet politika společně se všemi aktéry tohoto sektoru. To znamená se společnostmi, také s organizátory cestovních eh, do, eh, cest. A je třeba, aby aktéři také využili společných zkušeností. Také důležitou roli pro podporu kulturního dědictví a také je je tady také Evropská komise, která v této oblasti chce udělat příslušné kroky. Pro cestovní ruch je také důležitá Eh, infrastruktura, protože my se domníváme, že i vzdálené oblasti a v zemědělské oblasti mohou přispět k rozvoji cestovního ruchu, protože zde se nalézají nedotknuté eh, krajiny, které jsou pro turisty velice zajímavé. Také je tady důležitá eh, meziregionální spolupráce protože e, tyto produkty také ukazují naše hodnoty. Existují určitá témata, která se nosnou platformou cestovního ruchu a my jsme například e, zahájili různé iniciativy, což jsou například hlavní města kultury v Evropě. My se domníváme, že společné dědictví eh, v kulturní oblasti můžeme využívat na všech úrovních v Evropě. Také máme síť Natura 2000, potom máme také Evropské dny kulturního dědictví a také iniciativu Evropa Nostra. Já chci závěrem ještě jednou zdůraznit, že cestovní ruch a další rozvoj cestovního ruchu je z jedním a měl by být jedním z hlavních cílů Evropské unie. A přitom musíme vycházet z vláštního postavení evropských míst. Je třeba také se zaměřit na lokální kulturu a pro rozvoj cestovního ruchu je důležité také podporovat především trvale udržitelný turismus. My se chceme zabývat také dopady hromadné turistiky, které bývají někdy negativní. Závěrem bych chtěl poděkovat sekretariátu a také stínovým zpravodajům. Já doufám, že v této spolupráci se stínovými zpravodaji budeme dále eh, pokračovat a také chceme spolupracovat s eh, všemi kolegy a budeme rádi reagovat na jejich návrhy. Děkuji. Nejdříve dám slovo stínovým zpravodajům a potom pan Kosmas Lutovský. Oh, Děkuji, promiňte. Nejdříve eh, Paní stínová zpravodajka za EPP není přítomna, proto bude hovořit pan van Kamp. Sorry, ik had eh, even moeten melden. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Měl jsem říct, že kolegyně tady není, omlouvám se. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za skupinu ELS za velice jasné stanovisko, které nám právě představil význam vazby mezi dopravou a cestovním ruchem a mezi těmito dvěma výroby je naprosto zjevný. Vyplývá už ze samotných názvů těchto výborů. U některých věcí budeme předkládat pozměňovací návrhy, ale v současné době jsme celkem spokojení s tím, jak to celkově vypadá. A přejeme zpravodaji hodně štěstí a hodně zdaru při další práci. Děkuji vám a nyní má slovo pan Kosmas Lotovský. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl říci několik slov jménem pana Poremby, který nemůže být přítomen. Já budu hovořit polsky, pokud mohu. Ano. Chci za přigotování. Já chci také poděkovat panu zpravodaji Za, děkuji za návrh stanoviska a také za to, že zdůraznil takové věci jako cyklistické stezky a cesty pro poutníky. Rád bych podpořil iniciativu pana Kremera. To je ta stezka železné opony. Jeden z projektů, který může přispět eh, samozřejmě ke zdraví, ke zlepšování zdraví, ale může také upevnit naše kulturní dědictví. Je to přes 9 tisíc kilometrů a protíná hodně členských států, začíná v Rusku, prochází Německem a končí v Bulharsku. To jsou stovky let naší historie. Dnes si připomínáme 70. výročí konference na Jaltě a tato stezka má zvlášť velký symbolický význam a proto bychom to měli v našem dokumentu zmínit. Za druhé, poutnické stezky, poutnické trasy a místa, která mají význam z hlediska náboženského kultu. To je také důležitá součást evropské kultury a má to vysokou hodnotu pro místní komunity. Polsku máme nějakých 500 svatyní a přístup k těmto svatyním je závislý na dopravní infrastruktuře. Přístup k takovýmto místům patří k důležitým prvkům poutnické turistiky. Když mluvíme o kultuře, jde o návštěvy zajímavých míst, Patří to mimo jiné k programům zájezdů. A proto v kulturní turistice omezený přístup nebo překážky v přístupu k některým místům mohou znamenat, že někteří turisté se na ta místa vůbec nevypraví. A proto si musíme být vědomi toho, že globalizace je výzva z hlediska podpory a šíření naší kultury. A to má zvlášť velký význam pro země ve střední a východní Evropě. Tam přístup ke kulturnímu dědictví může také přispět k lepšímu pochopení našeho dědictví a naší kultury. Děkuji vám za Alde. Telička. Pavel Telička. German, uh, uh, I need to apologize, Martin. Děkuji. Já se musím omluvit. Martina Dlabajová právě přednáší zprávu na podobné téma v jiném výboru, ve výboru Ekon, takže já bych řekl pár slov jménem. Jak slyšíte, úplně mě dneska neposlouchá hlas. Mohu vás ujistit, že budu celkem stručný. Možná dodám jednu nebo dvě věci i za sebe, ale velmi rychle. Především Martina vyřizuje, že si této zprávy nesmírně cení. Je to velice dobře zpracovaná, vyvážená zpráva, velice dobře zaměřená. Martina předpokládá, že možná bude mít nějaké pozměňovací návrhy, ale v zásadě souhlasí s tím, co vy jste uvedl ve zprávě. A já bych možná ještě dodal takové drobnosti. Za prvé, je tady důraz na intermodální dopravu ale spíš v kontextu vzdálenějších oblastí. A já myslím, že by stálo za to, abychom skutečně vytvořili předpoklady pro posílení turistiky cestovního ruchu zaměřeného na kulturní dědictví, abychom to brali všechno jako jeden celek. Je úplně jedno, jestli jde o vzdálená místa nebo ne budeme mít určité iniciativy, musíme je zohlednit. A druhá poznámka, také v cestovním ruchu jsou naprosto zásadní malé a střední podniky. A někdy možná vzniká potřeba nějakým způsobem řešit nepoměrnou administrativní zátěž příliš vysoce regulované prostředí, se kterým zápasí malé a střední podniky. Takže takováto zmínka by asi zřejmě byla také dobrá. Posílilo by to podniky, ale také by to povzbudilo naše občany, aby se pustili do podnikání. A poslední poznámka. Já myslím, že se to týká bodu 9 tohoto stanoviska. Možná, že byste mohl také zmínit evropský mládežnický kapitál jako jednu z možností. Děkuji. Zagujeme Jakilin. Pane předsedo, já bych chtěla poděkovat zpravodaji za jeho práci. My jsme již dlouho přemýšleli o tom, jakým způsobem bohaté evropské kulturní dědictví by mohlo být podporováno cestovním ruchem a jak by mohlo vejít tímto způsobem ve větší známost. Také pro dnešní generaci, když o tom přemýšlíme, jakým způsobem propojíme kulturu, kulturu, tu, cestovní ruch a dopravu, tak bychom mohli také zvážit to, že v Evropě bychom Jedno z kritérií pro rozvoj dopravní sítě by mohla být podpora kultury a cestovního ruchu. To znamená, že kultura a cestovní ruch by nebyly oddělené části, ale byly by součástí rozvoje dopravní sítě. To by byla jedna myšlenka, kterou bychom mohli ještě zapracovat. A nyní Jill Evans. Thank you. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji. Myslím, že je to velice dobře uvážené stanovisko. Líbí se mi, že se tam zmiňuje také význam regionální a místní turistiky a také, jak už někdo další říkal, eh, že je tam úloha malých a středních podniků. Samozřejmě je tady ne, eh, vazba mezi posilováním dědictví a úlohou cestovního ruchu. Cestovní ruch může obohatit nebo rozšířit kulturní dědictví nějaké země nebo regionu, protože umí ukázat, co může příslušný region nabídnout turistům, ale zároveň to může poskytnout platformu obyčejným občanům, řadovým občanům, aby lépe pochopili své vlastní kulturní dědictví. Takže já si myslím, že to má zásadní význam a je důležité, aby ta vazba v tomto stanovisku nějakým způsobem byla vyjádřena. Chtěla bych poprosit, a možná, že bych mohla předložit nějaké pozměňovací návrhy, aby tady byla ještě důraznější zmínka o úloze malých a středních podniků. O tom, že úspěch cestovního ruchu vlastně závisí na malých a středních podnicích. Vidíme také sezónní výkyvy. Můžeme možná o těchto věcech mluvit ještě s komisí. Mluvili jsme o tom i v diskuzi před pár týdny. Toho se dá také dosáhnout tím, že se bude spolupracovat s malými a středními podniky. A odpovědný cestovní ruch také e, závisí na tomto přístupu. A pak je tady ještě jedna věc, která v té zprávě není, a totiž úloha jazyků z hlediska kulturního dědictví a cestovního ruchu. A já si myslím, že je to zjevné, protože ať už jde o úřední jazyk, poloúřední jazyk nebo menšinové jazyky, jazyky, kterými se hovoří méně. Všechny tyto jazyky mohou eh, otevřít dveře do další oblasti kultury, takže já si myslím, že jazyky jsou také velice důležité pro kulturní dědictví a nesmí se na to zapomínat. Je to zásadní faktor v pochopení historie a rysů určitého regionu. Děkuji. Next is Jackie Foster. Děkuji a další Jackie Fosterová. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaji. Já myslím, že cestovní ruch je jakousi popelkou. Když se podíváme na všechny věci, které jsme tady v posledních letech projednávali. A všichni kolegové správně říkali, nakolik důležitý je ten dodavatelský řetězec a malé a střední podniky, které přes dopravu zpřístupňují cestovní ruch. Každý rok v Evropě vydáváme miliardy eur na cestovní ruch. Já si myslím, že je dobré, že se o těch věcech mluví, je dobré zdůraznit i úlohu malých a středních podniků. A chci říct ještě jednu věc. Mluvíme o kulturním dědictví. Také si myslím, že je na členských státech. Já si uvědomuji, že zvláště staré budovy je velice nákladné udržovat. A je to potřeba vyvážit z hlediska objemu cestovního ruchu, kolik se to třeba účtovat a tak dále. Mají za to odpovědnost členské státy a já myslím, že bychom nechtěli nic, co by tu odpovědnost přesunulo z členských států z hlediska řízení cestovního ruchu. Oni musí eh, dostat své odpovědnosti a musí také určit, kolik peněz na tyto věci budou dávat. Já myslím, že v tomto krásném eh, evropském kontinentu máme spoustu věcí, které můžeme nabídnout. Děkuji a nyní Dominik Riky. Děkuji, děkuji, pane předsedo. A já bych chtěl také srdečně poděkovat zpravodaji, který zpracoval hodně fakt a já bych chtěl určité věci doplnit od roku 2008 zažíváme finanční krizi, která také postihla kulturu v Evropě. Ještě bychom možná v tomto stanovisku měli se více zaměřit na jednu věc protože se jedná o materiální, ale také nemateriální dědictví. A to také činí velkou část celkového kulturního dědictví v Evropě a je to ve spojení s cestovním ruchem, také v malých a středních podnicích a kulturní aktivity v Evropě nejsou vždy komerčního, nemají vždy komerční duch. Za ně zodpovídají často i dobrovolné organizace a právě proto zvláště trpí finanční krizí, protože jejich prostředky jsou právě těmi prostředky, které jsou seškrtány první. To je dodatečná připomínka. Existuje velký rozdíl mezi dopady krize na kulturní sektor, sektor mezi jednotlivými zeměmi, protože některé země mají více peněz na kulturní, na zprávu kulturního dědictví, to je například Francie, a nebo jsou tady země, které mají soukromé organizace, které se starají o kulturní dědictví, to je ve Spojeném království, ale v také v dalších zemích například takovéto instituce neexistují a právě proto tyto instituce ještě více trpí eh, finanční krizi a to se také projevuje v komerčním sektoru. To jsou například divadelní baletní soupory, které nejsou komerčního charakteru, pak nemají absolutní možnost přežít a přímo se jich krize dotýká a dotkla. Spravodaj také odkazoval na tyto věci a musíme rozlišovat mezi mezi tím také si musíme uvědomit, že cestovní ruch eh, činí 8 až 9 HDP v celé Evropě a potom kulturní oblast toho činí polovinu, to znamená 5 eh, HDP také utrpěla finanční krizí. A vy víte, že je velice těžké zde získat prostředky. Prakticky e, kulturní výbor nemá možnost e, zasahovat ve prospěch ochrany kulturního dědictví. Na jedné straně je sektor velice dynamický, na druhé straně e, činí velkou část HDP, ale na druhé straně je tento sektor tak rozdílný v rámci celé EU, že je těžké ho strukturovat. A právě proto vidíme také, že že tato branže, tento sok, tomuto sokteru se dostává pouze malé podpory. A musíme tedy konstatovat, že tento sektor je zvláště zranitelný. Ve Francii je 25 nemateriálních kulturních souborů také již zanikly. A nyní Olga Sehnalová. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych také chtěla poděkovat našemu zpravodaji za vynikající návrh stanoviska. Myslím, že je opravdu vyvážený, popisuje jak příležitosti, tak ale rizika. Já bych měla dvě poznámky, eh, jednu konkrétně k bodu 8 návrhu stanoviska. A já jsem ráda, že se tam zmiňuje eh, důležitost meziregionálních eh, přeshraničních produktů. Eh, ale myslím, že bychom v tomto smyslu se měli zamyslet také nad odstraňováním bariér eh, pro tento cestovní ruch nebo vůbec pro přeshraniční regionální dopravu, například se podívat na mezinárodní tarify v železniční dopravě, kdy skutečně na několika málo kilometrech můžeme najít ehm, jízdenky, které jsou sedmi až devítinásobně dražší, eh, pokud se bavíme o vnitrostátním versus eh, přeshraničním spojení. Konkrétní příklady Česká republika, eh, Rakousko, Česká republika, Polsko. Druhý bod, který mám se týká kvalitní infrastruktury pro udržitelný cestovní ruch. Eh, myslím si, že je to opravdu velmi důležité, ale chtěla bych tam zmínit také důležitost eh, infrastruktury eh, pro přístupnost osob se zdravotním handicapem, protože to je, myslím, z tohoto pohledu také velmi zásadní problematika. Děkuji. Danke sehr. Jetzt der Klun. Děkuji, Deidre Klun. Děkuji. Děkuji, pane předseda, a děkuji těm, kdo nám dnes předkládají tuto zprávu. Myslím si, že je to vlastně zajímavá věc z kulturního hlediska, že se na to díváme jako na spotřebitele, když se podíváme na to, že 40 turistů přicházejí do Evropy z jiných zemí, z mimo Evropu a přicházejí tedy do naší eh, oblasti bohaté na kulturní dědictví. Eh, pak je tady mnoho co dělat s památkami, i s místní kuchyní. Myslím si, že toto stanovisko je velice důležité a vlastně vyzýváme komisi také, aby, aby eh, členské státy pokračovaly ve spolupráci při provádění opatření na podporu kulturního dědictví. Myslím si, že opravdu můžeme se tady snažit zlepšit. To 40% číslo je tady velký eh, potenciál. 14. bod. Vyzýváme komisi zajistit snadnější přístup zúčastněných subjektů eh, k informacím o fondech Evropské unie. To si myslím je velice důležité důležité, protože často dostávám takovéto podněty um, od, ze strany těch, kteří pracují v oblasti kultury, aby tedy měl, jak se mají dostat k informacím um, ohledně uh, možností financování kulturních projektů. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nemusíme zdůrazňovat, jak důležité je toto téma pro mě osobně, neboť já jsem o tomto tématu již hovořil často. Já souhlasím se předřečníky, já nebudu opakovat to, co již bylo řečeno, ale mám jeden bod na srdci. V posledních desetiletích se změnil cestovní ruch na celém světě. My v Evropě máme turisticky silné země, jako je například Itálie nebo Německo, které také přitahuje velký počet turistů. Tady mohu také zde zmínit Budapešť, která je jedním z magnetů eh, pro turisty v Evropě. Ale máme tady ještě další jev a to je zásadní globální změna v cestovním mruchu turista ze Spojených států nebo arabský turista nyní navštěvuje několik destinací v Evropě. V reklamě existuje celé spektrum destinací. On si může vybrat, eh, zdali navštíví Jižní Ameriku, Dubaj nebo Mexiku. Ale jedna věc je charakteristická pouze pro nás a s tím nemůže držet zbytek světa krok. A to je naše kulturní dědictví. To, co my máme zde ve staré Evropě, to nemůžete vybovat buchví kolika penězi. A sice ani ne v Dubaji, ani v Ázii. To je jednoduše naše kulturní dědictví, naše evropské kulturní dědictví. A to je to, o co jde, to je ten stěžejní bod. A možná, že bychom to měli nadále stále více zdůrazňovat, to je naše poselství komisi a také národním parlamentům v jednotlivých členských státech. Jedná se tady o konkurenci a my v rámci této hospodářské soutěže máme jednoznačnou výhodu. Nejde o to, zdali my bychom zde měli investovat. Jedná se jedná se zde také o to, jak velká bude naše výhoda e, v rámci globálního turismu a zdáli dokážeme vybudovat a vytvořit další pracovní místa a zdáli budeme mít také dostatek zdrojů pro trvalý udržitelný cestovní ruch v Evropě v následujících desetiletích. Toto jsem vám chtěl také dát eh, jako základ pro další přemýšlení. Ve čtvrtek jsem se zúčastnil jedné konference v Madridu a pro OSN eh, tam jsme také hovořili o tom, že i pro OSN je kulturní turistika velkou prioritou. Děkuji zpravodaji. Ano, já také jsem chtěl eh, chtěl hovořit, protože pan Zlotovský také hovořil o železné oponě a tady musím říci, že historii a kulturu nemůžeme oddělit. A já jsem z Berlína a 80% turistů jezdí do Berlína kvůli historii a samozřejmě také kvůli eh, kultuře. A my také chceme, aby tato stezka eh, patřila do dalšího souhrnu sítí. Eh, my také při, si připomínáme konferenci z Jalty. Letos máme 70 eh, let od Jalty a od eh, z konce z druhé světové války a také příštím roce budeme mít také další výrocí v souvislosti s baltskými státy. A Iron Curtain Trail chci také připomenout jedním eh, příkladem. V Klajbedě existuje jedna studna a tam máme také takovou studnu, kde plavaly kachničky. A tam musím říci, když jsme to, eh, tuto studnu navštívili, tak nejdříve, se ho, ho, nejdříve tam byla na té studni kachnička, potom se tam dostala hvězda a nyní eh, hvězda byla odstraněna, je tam kachnička zase zpátky. A právě také ta stezka eh, železné opony probíhá podél pásma smrti, které rozdělovalo Evropu. Tam nemohli vstoupovat lidé, pouze vojáci. A tam se nyní rozvinula taková flora a fauna, kterou nenajdeme nikde jinde, kterou musíme dnes také zachovávat. Proto dnes existuje také Green Belt a právě proto je důležité, abychom to zapracovali do těchto souvislostí. Prostě do celého rámce patří kulturní dědictví a také historie. A má to samozřejmě dopady i ekonomické právě pro země, které relativně na tom závislí a těm také musíme pomoci s podporou kultury. A také Dominik Ryt eh, hovořil o finanční krizi, která dopadá právě na dobrovolnické spolky a proto je třeba kulturu opravdu eh, ošetřovat a opačovávat. A nyní má zpravoda ještě jednou slovo. Ale zisky zacht? Bylo již řečeno vše? Ano, pak vám děkuji. Těšíme se tedy na příští týden, příští eh, schůze, kdy už budeme prakticky eh, diskutovat, že už budeme mít veškeré pozměňovací návrhy. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 13. březen 12 hodin. A nyní se dostáváme k bodu číslo 5, což je prezentace komise generální ředitelství Máre týkající se námořního dohledu. A tady bych chtěl dát slovo paní, má, paní kolegyni z DG Máre. To nic nebylo. Ach so, wunderbar. Ah,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 Dobré odpoledne, dámy a pánové. Mnohokrát děkuji za tuto příležitost, abych se s vámi dnes zde setkala. Bylo velice zajímavé, že jsem si mohla vyslechnout vaše příspěvky, protože my se také zabýváme podvodním kulturním dědictvím, protože také nám jde o námořní turistiku v pobřežních oblastí spolu s dalším generálním ředitelství. Ale chtěla bych vám nejprve něco říci o společném prostředí pro sdílení informací a tady vlastně to sdělení, které přijala komise, kolegium komise loni v červenci a rádi bychom to s vámi projednali. Tady v tomto výboru se už vyslechli eh, pre, eh, příslušné prezentace eh, a ohledně integrované námořní politiky se zaměřením na to, aby se dosáhlo více výsledků v takzvané modré ekonomice, s tím, že se zaměřujeme na nově se vynořující odvětví, která by umožnila udržitelné pracovní příležitosti a využívání moře jakožto lepšího zdroje pro realizaci velké hodnotové řetězu od pobřeží na moře. A tady vidíte všechny ty nové oblasti, které jsme si vytipovali Samozřejmě, že eh, je to velice důležité jako motor pro pracovní příležitosti i jinde, co potom jde z této modré ekonomiky. Týká se to i dopravy, i mm, například bývání plynu a podobně. Na tomto pracovala komise několik let už, aby se zajistila řízení, znalosti a zabezpečení. Bezpečnost zabýváme se um, udržitelným růstem, snažíme se podporovat také mikroregionální strategie, děláme akce v oblasti oblasti modré ekonomiky a snažíme se o patřičné nástroje. Bohužel PowerPointová prezentace trošku neposlouchá, ale teď už to snad máme v pořádku. Eh, tyto, eh, máme takovéto příčné, napříč nástroje, eh, napříč různými odvětvími s různými aktory, abychom mohli zajistit integrovaný námořní dohled. Víte, že moře je prostor, který je pod tohledem a ze strany mnoha aktérů, kteří jsou, v fungují na moři. Jenom u nás máme v Evropské unii asi 400 různých úřadů, které se zabývají mm, námořním prostorem, mají radary, satelity, satelity, plavidla, eh, letadla, informační systémy a dělají to v sedmi námořních sektorech. Jsou tady, je tady inspektorát pro dopravu, pro životní prostředí, pro kontrolu rybářství, eh, pobři, eh, kontroly hranic, celní, policie a obrana <clears throat> Máme tedy hodně informací k dispozici, které tyto různé orgány, které pracují ve veřejné doméně, schromažďují a které mají velice konkrétní fakt, e, funkce v oblasti střežení pobřeží. Proto e, je tady mnoho a mnoho zdrojů informace. Jsou to zprávy, je to e, z inteligentních platform, databází je to pravodajské služby. Takže prostě už před pár lety jsme si řekli, že tady je velká příležitost pro interoperabilitu mezi těmito různými hráči, kteří by v rámci právního rámce se mohli podílet o informace ve větší míře, než je tomu dnes. Jak už bylo řečeno, jak vidíte, jsou tady různé funkce, co se týče ochrany a dohledu nad pobřeží. Je tady obrana, kontroly hranic, potom bezpečnost bezpečnost na mořích, námořního životního prostředí, rybářství a prakticky 80% všech těchto dat se nacházejí v národních informačních systémech, ale už zhruba 20% je předmětem sdílení na Evropské unie prostřednictvím například dopravní agentury a, Evropsk- a Frontexu. Máme už k tomu určité orgány, čili krok za krokem a postupně se přibližujeme dostaneme k tomu, abychom měli k dispozici přeshraniční informace, aby se o ně podíleli navzájem i různá ta odvětví. V členských státech na základě Eh, průzkumu, který jsme si udělali eh, v oblasti komunikací a eh, odhadování dopadu, jsme víme, že v evropských státech existuje až 17 ehm, systémů dohledu a je v každém státě, ale většinou bez interoperability. Interoperabilita, největší interoperabilita tohoto věta, světa je zajišťována internetem, kde se všichni podílíme o informace používáme používáme vlastně HTTMPM eh, jakožto společný datový model. To, já jsem se s tím musela seznámit, když jsem tady začala pracovat a když jsem si kladla otázku, co to všechno znamená. Co tedy můžeme dělat? Ve sdělení, ve zveřejněném komisí jsme řekli, že bychom mohli sdílet všechny relevantní stávající informace mezi eh, civilními i vojenskými orgány, tak abychom se více dozvěděli o tom, kde jsme na moři zranitelní, že by to snížilo také duplikaci informací a tudíž by to šetřilo peníze. Mohlo by možná také vyprojektovat nové eh, informační služby nové generace a mohli bychom dále zlepšovat eh, spolupráci mezi vojenským a civilním sektorem. Proto jsme si tedy definovali společné prostředí pro sdílení informací jakožto dobrovolný proces spolupráce v Evropské unii, jehož snahou je eh, podporovat eh, příslušné sdílení informací mezi orgány, které mají co dělat eh, s námořním dohledem. Důležité je, že se jedná a dobrovolný proces. Hovoříme totiž o orgánech, které nejsou jaksi přirozenými aktéry v této oblasti jako takový. Proto si myslíme, že to musí vycházet potřeby, spotřeby, spotřeby podnikání a z ochoty spolupracovat eh, navzájem. Ehm, myslíme si, že můžeme počítat s určitými přínosy, že bude stoupat povědomí o různých aspektech, že se zvýší efektivita, kvalita, eh, koordinace a reakce všech operací, že budeme doké vědět, jaká aktiva, jaké prostředky v jednotlivých státech existují, budeme moci třeba společně využívat, budeme také moci podporovat inovace tím, že se budou vytvářet nové informační služby. Například, když se podíváte na to, jaká je spousta jaké různé aplikace už existují, které byly vyvinuty v posledních letech, tak to všechno vlastně představuje nové informační služby. Takže toto nové společné prostředí by mělo vlastně znamenat rámec pro interoperabilitu, aby bylo možné si vyměňovat informace různým způsobem. Je to vlastně soubor nástrojů a řešení ve prospěch spolupráce a vzájemného propojení prostřednictvím technických standardů, sdílení modelů dat a sdílení přístupových nových prán. Je to kontinuální proces, který umožňuje, abychom postupovali k dál stále větší technické a operační, což je důležité, interoperabilitě. Čím to není, toto společné prostředí? A o tom se dnes hodně hovoří. Není to nový systém ehm, e, zvyšování povědomí o námořním dohledu, čili to nemá být další obrazovka na, v centru, ale má to vlastně ty e, různé obrazovky propojit. A neznamená to by, že by Evropská unie přebírala to, co mají na starosti členské státy. Ani to neznamená konec odvětvové odpovědnosti nebo sektorální spíše odpovědnosti v námořní doméně Evropské unie, protože každý sektor má vlastní účel, vlastní legislativu, kterou má implementovat. Ale dobrovolně mohli, můžou k tomu přidat další věci, které zlepší efektivitu. Co co se zatím událo. Zase to je, najdete v našem sdělení. V těch různých sektorech už máme eh, legislativní nástroje. Určitě znáte Safe Sea Net a National Single Window, pak jsou další, jako je Eurosouth, eh, CSIS. Existují také některé, eh, které nejsou legislativního na, na legislativní povahy, jako je observační síť na plavidel, námořnictva a inspektorátu pro eh, rybářství, takže ale asi takových 10 až 15, některé jsou relevantní evropské. Čili tyto, to všechno, tyto nástroje existují, realizují se a jejich eh, účelem je, aby postupně se zlepšovalo sdílení informací, což si myslíme je mimořádně důležité a také neustále zdůrazňujeme, že tyto národní, tato národní prostředí a nástroje existuje, měly by se používat. Je třeba dále rozvíjet průřezovou spolupráci mezi, máme například už určité pilotní projekty, jeden byl ve Středozemním moře, říkalo se tomu Blue Mass Mac, pak bylo Marsuno a tyto projekty měly za účel zjistit, zda by taková činnost ehm, něco přinesla, zda takové průřezové eh, informační výměny napříč odvětvími, napříč sektory, zda by to skutečně k něčemu pomohlo. A náš průzkum ukázal a tyto projekty ukázaly ano, že stojí za to do toho vkládat prostředky. Pak jsme měli další celoevropský projekt, to už bylo v roce 2013, když jsme se tam zaměřili na prostředí potřebují na potřeby podnikání a také e, teď už 15 členských států se účastní něčeho, co se jmenuje e se 2020 a výčele, účelem je, abychom zase vytvořili jakési prostředí, v němž můžeme otestovat interoperabilitu. Politický e, nástroj pro CISA, integrovaná námořní politika, politika. Už jsem říkala, že tady se jedná o jeden z nástrojů, Eh, je to na agendě Evropské unie, máme tady námořní eh, strategii bezpečnosti, eh, pak máme Evropskou agendu pro bezpečnost, to je politický rámec pro rozvoj společného prostředí pro sdělení informací, pak je tady důležitá digitální agenda a standardizační politika Evropské unie, protože samozřejmě bude užitečné, kdy tady bude možné dohled jednotně provádět a zajistit interoperabilitu. Další akce, které se plánují ohledně námořního společného prostředí pro sdělení informací. Tady jsme, má se vypracovat příručka do roku 2017, mají se vypracovat interoperabilní standardy, moderni, pomáhat členským státům, pomáhat modernizovat eh, eh, příslušné informační technologie a zajistit také eh, ochranu národní dat podle toho, jak se to požaduje. A pak máme provést přeskum stávající mm, Evropské evropské legislativy. Jenom abych to schrnula, přínosy, které dá lepší sdílení informací mezi sektory, přes hranice, v průřezu různých sektorů. Mohlo by to vést k lepšímu, lepší zprávě moří, což je důležité. Zatím jsme ještě neměli nějakou, nějaký teroristický velký čin na moři ani takovou hrozbu, ale musíme na to myslet. Je teda třeba snižovat analyzovat rizika a různé hrozby, abychom zvyšovali úroveň znalostí. Často úřad A má povědomí o nějakém malém plavidle, které by úřad B mohl použít takovou informaci, kdyby se k ní dostal. A také je důležité myslet na námořní bezpečnostní e, strategii a dále rozvíjet a podporovat e, spolupráci mezi civilními orgány i mezi civilními a vojenskými orgány, mezi členskými státy, mezi sektory. A mohu tady uvést příklad ku příkladu z Německa, kde celní a pohraniční policie momentálně sdílejí hlídkové čluny a e, společně také opatřují příslušné vybavení. Mělo by to také vést k tomu, aby veřejné orgány více uvažovaly průřezově v průřezu různých sektorů. Měly by se ní snížit duplikace, tudíž by se zvýšila efektivita. Mělo by to také hodně ušetřit tím, že se ta zdvojení omezí a naopak by se měla posílit interoperabilita a posílit inovace. Čili poskytovatelé dat by dostali více informací a ti, kteří je obdržují, ob, dostávají, by byli efektivnější a občanům by se dostalo za méně lepší ochrany. Děkuji a ochotně odpovím otázky. otázky. Rike. Děkuji a také hospodářský a sociální vývo, výbor k tomu také zpracoval své stanovisko, které přednese pan Simons. Pane předsedo, já budu hovořit mateřštinou a sice nizozemsky. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Naše stanovisko už jsme vám zaslali. Určitě ho brzy dostanete. A abych navázal na to, co právě bylo řečeno, měli bychom eh, myslet na to, že toto sdělení je logický další krok v souvislosti s tím, co se dělá z hlediska integrované námořní politiky a sdílení informací. Já si myslím, že musíme vylepšit způsob výměny informací, způsob výměny informací s vámi, musíme mít na paměti, že chceme zvýšit bezpečnost na moři a chceme také chránit naše budoucí námořní prostředí. Pak máme společné sdělení z roku 2014, které potvrzuje, jaký význam má námořní dohled a výměna údajů e, na moři. Je to jádro námořní bezpečnosti. Na tomto základě bychom všechny tyto věci měli posuzovat. Výbor požádal komisi, aby osvětlila, jakým způsobem chce postupovat s modernizací informatiky, aniž by bylo nutné hledat nějaké další prostředky. Komise ve svém sdělení zmiňuje vylepšení, která jsou nutná. Je také třeba dosáhnout úspor. A výbor se domnívá, že tyto úspory by se měly využít k posílení těchto systémů. Odkazuje se také na politickou vůli, na překážky, které vznikly v důsledku zakořeněných stereotypů. Lidé jsou zvyklí na určité pracovní postupy a neradí mění. Výbor se proto domnívá, že komise by se měla pokusit o osvětu, o vzdělání, aby se plně využili stávající zkušenosti. například eh, Fórum pro severoatlantické pobřežní vody i celá řada dalších skupin. Je důležité, aby komise v krátkodobém i dlouhodobém horizontu řešila případné překážky, které brání v tom, abychom zaváděli řádný námořní dohled. A na závěr, pane předsedo, chci říct, že vývoj informatiky pro vý, výměnu citlivých informací je oblast, která čelí případným teroristickým útokům, hackerům. Je třeba přijmout opatření, která zajistí, že bezpečnost lodí, posádek lodí i nákladů bude zajištěna. Musíme se snažit chránit výměnu údajů před kybernetickými útoky. Zpráva vlády Spojených států z roku 2014 o zásadní námořní infrastruktuře zmiňuje, že situace je naléhavá. Minulý týden ve Washingtonu se o tom zřejmě také mluvilo. Takže tolik tedy zhruba, jak to vypadá, co se týče našeho stanoviska pro komisi, pane předsedo. To stanovisko pošleme vašemu zpravodaji i členům. A 24. března výbor pořádá konferenci o bezpečných mořích a toto je jedno z témat, které se tam také bude projednávat. Děkuji. Gesehen, jetzt hat Keith Taylor das Wort. Oder wolltest du? Ah. No, Nyní má slovo FIM. Um. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji za tyto velice užitečné informace. Snad také dostaneme výtisk této prezentace. Já musím přiznat, že mám trošku strach. Evropy máme 400 různých organizací, které se zabývají bezpečností na moři. Pokud jsem to správně pochopil. My jsme byli minulý týden ve Spojených státech, tam mají jednu organizaci a ta je stejně dobrá jako ty naše čtyřistovky úřadů. Otázka zní, jestli se teda Evropa ubírá správnou cestou. A v té vaší prezentaci mě zaujalo slovo dobrovolný. mluvila vlastně se také o tom, co Evropská unie nedělá, nedělá tohle, tamto. Takže člověk si říká, jak je to vlastně se spoluprací. Samozřejmě na jedné straně se dá úplně všechno sloučit, abychom měli jednu organizaci. Na druhou stranu bychom mohli mít systém, ve kterém by byla spolupráce dobrovolná. Ale ptám se komise, nešlo by to udělat tak, že budeme mít takovou strukturovanější spolupráci, že budeme mít větší pobídky pro spolupráci, protože um, udržovat v chodu 400 úřadů, to je docela hodně. A pak mám ještě otázku. Předčasem jsme měli přednášku, prezentaci o loď Costa Concordia. Jaká je vazba mezi Kostou Concordií a tím systémem dohledu? A pak je tady otázka ze středozemního moře a žadatelů o azyl. Tady by ten systém také hrál nějakou roli? Takže máme tu otázku dobrovolnosti, katastrof na moři a středozemního moře a žadatelů o azyl. Děkuji. Danke sehr. Jetzt Lucy Anderson. Nyní Lucy Anderson. Děkuji za tuto užitečnou zprávu. Já jsem poslala komisi otázku, čekám na odpověď, ale já myslím, že je zřejmé, že jde pořád ještě o to, kdo je vlastně na lodi a jestli jsou dostatečné kontroly. Přestože teoreticky nějaký postup platí, informace se nezdílejí tak, jak by se mohly sdílet. A ještě jsem měla konkrétní otázku. V celé Evropské unii 300 tisíc pracovníků je zaměstnáno v takovéto dopravě, takže jak to vypadá s diskuzemi mezi těmito lidmi a Evropskou unii, co se týče toho, jak efektivně provádě námořní dohled? Ten. Děkuji. A nyní Keith Taylor. Oh, thanks very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji za prezentaci. Já mám dvě otázky. Zajímá mě, jestli by nám komise mohla říct něco víc o spolupráci s armádou, s armádním dohledem. Já myslím, že to zaznělo v kontextu hraničních kontrol. A já se na to ptám z pohledu transparentnosti. Moje druhá otázka, vzhledem k tomu, že komise neposkytla požadované prostředky na ty doplňkové povinnosti, které odhlasoval tento parlament a tento výbor pro Evropskou námořní bezpečnostní organizaci z hlediska monitorování a ropných a plynových instalací offshore. Co z tohoto eh, hlediska může komise nabídnout? Jaká řešení může nabídnout? A nyní za komisi paní Gvenzel. Ano, děkuji vám srdečně. Ještě několik slov, ale já budu hovořit anglicky, je to pro mě snažší. Možná, že bych... Finances. Takže začnu těmi financemi. Samozřejmě interoperabilita, takovýto projekt v oblasti interoperability něco stojí. My jsme dělali studii dopadů, měli jsme nějaká čísla, ale je velice těžké něco konkrétně vyhodnotit, protože ve většině případů ty věci spadají pod národní pravomoci ale dal by se zhruba říct, že náklady převažují výhody, nebo přesně řečeno, výhody je 90% ehm, a úspor 10%. Tady ještě Evropská unie opravdu pomáhá je zajímavá také ta konference Evropského hospodářského sociálního výboru. My podporujeme členské státy, pokud chtějí modernizovat nebo aktualizovat interoperabilitu. Dáváme jim prostředky eh, z Fondu pro rybolov. Reagují také na výzvy předkládání žádostí o granty. Takže určitou, ne příliš velkou, ale určitou finanční podporu poskytujeme. Pan Taylor se ptá, na financování pro EMSA, pro ropu a plyn. Tento projekt neřeší nebo nepokrývá jenom jeden sektor. Snaží se zavést interoperabilitu mezi stávajícími sektory, takže my samozřejmě doufáme, že EMSA se do toho zapojí a už se zapojila a pomohla hodně při přípravách. A informační služby, které už teď poskytuje EMSA, budou přínosem, protože budeme mít eh, pro členské státy k dispozici bohatší informace. A EMSA sice nemá víc peněz, ale budeme ji podporovat v plnění úkolů, které se týkají například dohledu nad platformami pro ropu a plyn. Takže by to mohlo mít takový pozitivní vedlejší účinek. Bez nějakých peněz navíc, ale prostřednictvím těch dodatečných informací. Agentura může těžit z tohoto prostředí ve kterém se vyměňuje informace. Potom ta velice dobrá připomínka ke vzdělávání. Já myslím, že tady nás čeká hodně práce, protože nová generace systému informatiky, jestli samozřejmě, si se samozřejmě není systém informatiky, ale Jde o to, aby se stávající systémy informatiky aktualizovaly, aby eh, spolu mohli být v kontaktu, abych tak řekla. A proto zřejmě potřebujeme jiný typ vzdělaných inspektorů. A to je další oblast, kde nás ještě čeká práce a kde bychom měli také co nejvíc využívat stávající sítě. My je využíváme většinu času, v každém případě v co nejvyšší míře. Mnohokrát děkuji za ten příspěvek eh, o Spojených státech. Já jsem také byla u pobřežní hlídky v USA. Všichni se na mě dívali jako mm, na blázna, jestli takové věci opravdu v Evropě chceme dělat. Oni dělají něco podobného. Říkají tomu MISA, my máme sísek eh, společné prostředí pro sdílení informací, oni mají MISA, eh, prostředí pro sdílení námořních informací a zápasí s podobnými problémy. Jde hlavně o způsob uvažování a jde o kulturu spolupráce. Protože sice máte jednu pobřežní hlídku, ale tam jsou různá oddělení. Nicméně oni eh, pochopili, že pro nás je to více sisyfovský úkol než pro ně. 400 organizací, ano, to je pravda, já to číslo také používám, ale v každých členských státech se snažíme o to, aby ty organizace navzájem spolupracovaly. Eh, využíváme ty sítě, ty systémy, aby ty agentury mezi sebou komunikovaly, aby přizpůsobili způsob práce, aby také pochopili, jak fungují ostatní. A proto si myslím, že těch 400 sice pořád ještě máme, ale už teď našli lepší způsob spolupráce. A hodně jim pomáhají také evropské sítě, které vznikají přes EMSA, přes Frontex a další organizace. Já vím, že to není úplně snadné, byla to dlouhá debata i v komisi o té dobrovolné spolupráci, ale jde o sektor nebo o sektory, pro které platí různá legislativa, vychází se z různých předpisů a protože mluvíme také o spolupráci mezi vojenskými a civilními agenturami, proto není možné zavést evropskou legislativu. Má to své hranice. Armádu nemůže regulovat evropská legislativa, je také třeba spolupracovat s donocovacími orgány a pak máme klasické metody EU. Je to tedy taková směsice a my jsme se domnívali, že dobrovolná spolupráce by byla lepší. Samozřejmě tady pobídka je, protože získat vyšší efektivitu, to je předpoklad v členských státech, protože prostředků je k dispozici stále méně, finančních zdrojů je k dispozici stále méně k plnění úkolů, takže spolupráce je nutná a to je také ta pobídka. Já si myslím, že když dojde k takové nehodě, jako byla nehoda Kosty Korkondie, tak máhají všichni. Všichni se zapojí. Já nechci soudit to jak se k té nehodě přistupovalo, to, na to nejsem odborník, na to jsou kvalifikovanější lidé, ale myslím, že se udělalo všechno, co se dalo. A i kdybychom měli takovéto prostředí pro sdělení informací, něco takového se nedalo předpokládat. To se prostě stává. Samozřejmě sdílení informací může pomáhat třeba při migračních eh, vzorcích ve Středomoří. Tam je důležitá spolupráce s armádou, protože velice často má armáda přístup k větším informačním možnostem než civilní agentury, které začínají fungovat až na hranici. Armáda působí i na volném moři, takže mají informace dřív než civilní eh, agentury, pokud nemají třeba satelitní záběry. Takže tady by ten systém opravdu mohl pomoct. A je to také pobídka pro to, aby civilní a armádní agentury spolupracovaly, protože by to mohlo zabránit eh, dalším utopeným a nehodám. Já myslím, že v tomto projektu nejde o to, že by armáda prováděla kontrolu hranic. Nejde o žádné úkoly pro pohraniční stráže. Tady nejde o legislativu nebo o změnu funkce nebo o změnu integrity jednotlivých sektorů, které se do toho zapojují. Ale už bylo řečeno, armáda má informace, které jsou nezbytné i pro civilní úkoly, a některé armádní operace se nedotýkají obrany, ale pomohly by i v civilním kontextu a v některých členských státech, jako třeba ve Francii, se armáda zapojuje i do civilních misí a má takovéto civilní funkce, takže si myslíme, že je důležité, aby civilní a armádní organizace spolupracovaly dál. Pokud je o zapojení odborů, tady musím říct, e, že toho zase tolik nevím. Jde o sdílení informací mezi veřejnými orgány. Takže my jsme ty diskuze zatím eh, nerozšířili dál na další účastníky. Myslím si, že by bylo velmi užitečné, kdyby se ještě diskutovalo o tom, jak se námořní dohled provádí. Já myslím, nebo doufám, že tento projekt k tomu lidi vybídne. Děkuji, nyní jsem udělal chybu a neudělil jsem slovo paní Agua, ale nyní má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za to, že jste nezapomněl mi udělit slovo. Také děkuji Evropské komisi za prezentaci. A skutečně se jedná o velice důležitý mechanismus, která se zabývá námořní oblastí. Také jste hovořili o takzvané modré říši a to ukazuje, že Evropská unie hledí směrem k moři, které je stále důležitější a to nejenom ze strategických důvodů. Děkuji tedy komisi za tuto skvělou iniciativu. E, jde nám o to, abychom si stanovovali v námořní oblasti další cíle a k tomu mám některé otázky. CIZE program předpokládá také účast dalších e, třetích států a nezvažujete ještě další partnery, protože rizika a nebezpečí nekončí na hranicích EU. Jaké možnosti zde existují a jestliže byly v přesně formulovány cíle, tak jaké možnosti se naskýtají. A poslední, poslední otázka, jedna z překážek, že k při výměně informací eh, souvisí také se strukturami členských států. A proto se ptám, jak se hodláte postavit k překonávání těchto překážek. A ještě dodatečná otázka. Já si vzpomínám na Vili Pičika, který byl také dlouhodobým členem tohoto výboru a on řekl, že eh, v Německu minimálně E, německý ministr hospodářství, životního prostředí, e, ministr obrany a tak dále zodpovídají za námořní politiku. A on také říkal, že jediná spolková země Šlesvětsko-Holštínsko se zasazovalo o to, aby se takto nepostupovalo, aby bylo zřízeno jedno jediné místo, které a tato země to také udělala, ale e, Spolková republika se tím neřídila. Možná, že byste se k tomu také mohla vyjádřit řešit. K těm třetím státům eh, v tomto okamžiku nejsou zapojeny, protože Členské státy si to výslušně, vý, e, výslovně chtěli ponechat jenom v tomto kruhu. Například ale Arnorsko velice aktivně se účastní, protože oni mají velké zkušenosti e, v pokuda Oblické moře, ale žádné další třetí země, protože je dostatečně těžké to dělat v rámci Evropské unie a dělat to ještě s třetími státy by to, myslím, v podstatě udělalo nemožným. Ale e, bezpečnostní námořní strategie Evropské unie, která právě byla přijata, má také velkou komponentu spolupráce s třetími státy, včetně eh, podpory a mm, pro členské státy v jejich práce námořního dohledu a eh, pokud je o nejdůležitější infrastrukturu. Takže jsou i jiné způsoby, jak dosahovat podobných cílů. Struktury. My jsme výslovně úmyslně se nezabývali těmito strukturami ani v tom vzdělení, ani v tom, co jsem tady dneska říkala, protože to je eh, prerogativem každého členského státu. Každý členský stát stát si rozhodne sám, jakou bude mít strukturu námořního dohledu. Ale na základě i příkladu pana Kramera mohu říci, že je tady určitý po, pohyb ve směru společného, podobného uspořádání. A to e, vyvolává i na, částečně e, evropská e, legislativa. Máme národní také například koordinační centrum a mohly by se toho účastnili jiné orgány a mnohé členské státy řekly, že by si přáli, aby se této práce účastnily i další členské státy. Ku příkladu Německo. Ve Wilhelmshafenu, v Cuxhavenu budují momentálně Centrum pro námořní informace, kde všech příslušných sedm orgánů je zastoupeno. Už to dnes existuje, teď se chystají přej, lepší budovy. Čili takovýto model společného umístění, to už dneska prakticky existuje ve všech členských státech. A Tady takový nár- nejlepší asi příklad Národního koordinačního centra jsem viděla v Nizozemí, ale mnohé jiné státy postupují velice podobně a e, čili sídlí ve stejném místě a snáze si tak vymění informace. Ale samozřejmě, že každý členský stát musí mít vlastní legislativní uspořádání. Ty legislativní hranice musí také všichni ostatní respektují. Proto je třeba to budovat na základě národních zákonů, protože i ústavní pořádek často rozhoduje o tom, jak se řeší funkce námořního dohledu v členských státech. Doufám, že jsem to dále vysvětlila, ale určitě by bylo dobré, kdyby na této věci i nadále eh, Evropský parlament se podílel svým zájmem. Určitě budou další příležitosti a měli bychom vytvářet další příležitosti pro spolupráci, protože ještě je tady spousta prostoru. Děkuji vám a tím jsme ukončili tento bod eh, na pořadu jednání a nyní se dostáváme k bodu 6 a to je výměna názoru s komisí o Evropském fondu pro strategické investice. A tento bod a další bod na programu jednání se konají s vyloučením veřejnosti, eh, takže žádám veřejnost, aby opustila sál. Uděláme si dvě, tři minutky přestávku.